otázku, jaké má cíle, jaké má pozice, jaké chce předkládat návrhy. Dále, jak je možné dosahovat těchto cílů pro rovnost žen. Takže jak žena může slučovat svou kariéru a rodinu? Co jí můžeme poradit? Jaká politika se provádí pro ženy v jednotlivých státech? A jaká stanoviska zaujímají ženy? Já bych eh, ráda věděla, jak se na to jednotlivé státy dívají a jak se na to dívají politici a političky. Musíme to říci konkrétně. My hovoříme o ženách, které bojují, ale to je jiné než v případě muže. Ti mají méně povinností, ženy jich mají mnohem více. Muži přemýšlí pouze levou polovinou mozku a ženy pravou. Co to znamená? Musíme tom dělat rozdíl. Kdo je dynamický, kdo je silnější, Vždyť žena má sílu a energii, aby zvládala své role v životě a proto ví, jak musí bojovat. My chceme předkládat konkrétní návrhy a děkuji vám. Děkuji velmi pěkně, paní. Děkuji vám. Paní Kraklub mezi námi už byla loni a jsme velice rádi, že se opět dostavila. Předám slovo paní eh, podpředsedkyni Kras, Kraca. Ano, děkuji vám srdečně, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí, mm, že mohu být přítomna na této události, která je velmi důležitá. A to několik dní před Mezinárodním den žen je to situace, kdy musíme si učinit určitou bilanci. A jsme také několik měsíců před evropskými volbami, takže i proto je toto téma tak důležité. Soustředujeme se přitom na důležité otázky. Musíme vést výměnu názorů a přispívat k tomu, aby do Evropského parlamentu bylo zvoleno ještě více žen. Musíme žádat podporu pro ženy, aby ženy mohly v parlamentu převzít důležité role. Normálně zde v rámci politických skupin rozhoduje, což neodpovídá vždy jednotlivým cílům žen. Takže politické strany se musí angažovat do této zážitosti. A je to také spojeno s pozicí toho, jak potom ženy vystupují, jakou zaujímají pozici. A přitom je nutné se podívat na eh, situaci v jednotlivých státech, ale nehledě na to, musíme spolupracovat na základě statistik, studií, informací, eh, musíme vše zasadit eh, za tímto účelem. Vždyť máme i e, údaje Eurobarometru a zprávy o situaci žen. Dále máme také e, studie e, o situaci žen e, což je studie, která byla zveřejněna včera. Včera jsem však e, se nemohla zúčastnit e, příslušného setkání, ale je důležité myslet na všechny tyto záležitosti konkrétně v podmínkách každé země. Úvahy a studie a jejichž také dopad eh, jsou důležité pro politický boj. Konstatujeme, že ženy se zajímají pro konkrétní témata, eh, pro každodenní problémy, eh, pro život v rodině, kupní sílu, nezaměstnanost, péče o děti Mm, také ve smyslu společné péče o děti v případě rozvodu. Ženy tedy ale vidí, že společnost je dominována muži. 86 žen a 60 mužů to vidí. Mnohé ženy říkají, že je důležité mít eh, vyrovnané zastoupení protože ví, že společnost se tak může vyvíjet k lepšímu. Mluvili jsme o tom velmi často, musíme to sdílet, ale musíme to také vidět v mezinárodní realitě a využít toho pro evropské volby. Takže doba, která leží před námi, je velmi důležitá. Máme před sebou hodně úkolů. Mnohé věci v naší společnosti, v našich politických stranách musíme prosadit, abychom dosáhli skutečně ideálního výsledku v evropských volbách, abychom v diskuzích a v dialozích získali lepší eh, postoj. Děkuji vám moc za pozornost a jsem eh, ještě i nadále ochotná odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Děkuji velmi pěkně. Děkuji mnohokrát, eh, paní místopředsedkyně. Nyní dám slovo zástupkyni Národního schromáždění z Francie, člence výboru pro práva žen a rovné příležitosti. Paní Kutel, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za toto setkání. Já bych chtěla položit dvě otázky v naší debatě. A sice, jak motivovat politické strany a jak motivovat ženy, aby se angažovaly v politické straně. Já se domnívám, že politické strany vycházejí ze stran a my jsme ve Francii zavedli paritu. kvoty. by nás totiž vedly k tomu, že ženy představují 50 populace, zatímco Eh, se pak postupuje eh, podle diverzity a vychází se z rovnosti žen a mužů. Jak však motivovat politické strany? Já se domnívám, že je nutné vycházet z eh, toho, co je viditelné. Politické strany eh, mají určité sankce, pokud nemají dostatečný počet žen. A dále není možné kumulovat mandáty eh, a to i při opakovaném mandátu pak s tím souvisí eh, revalorizace nových eh, kandidátů. Dnes dopoledne jsme však ještě nehovořili o tom, jak vést ženy k tomu, aby se angažovaly v politice. Ne vždy jsou dostatečně motivovány politikou samotnou a zdá se mi, že Evropa v tomto smyslu musí hrát ještě velikou eh, roli a mnohé udělat tak, aby ženy se mohly věnovat rodině, ale také politice. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Kotel, a nyní předávám slovo paní Estrela, která je místo předsedkyní výboru pro práva žen. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Po roce opět se zde scházíme a hovoříme o týž tématech opakujeme stejné argumenty. To není dobrý signál, protože to ukazuje, že se nezaznamenaly dostatečné pokroky, že nebyla přijata opatření, která by měla dopad. Alespoň v tom smyslu, že by se navýšila rovnost mezi muži a ženami. Když jsem navíc slyšela eh, hovořit zástupce bulharského parlamentu, eh, utvrdil mě v mém názoru. A to, že potřebujeme provádět více diskuzí právě proto, abychom změnili mentalitu a abychom bojovali proti stereotypům. Ženy mají stejná práva jako muži. Mají právo se také profesně realizovat – účastnit se rozhodování, a to jak v politickém, tak v hospodářském životě. Nestačí jen vytvořit nějaké e, seznamy a na ty seznamy namalovat kytičku, aby to vypadalo hezky, protože to není žádný e, konkurs na mis, e, to Eh, volební seznam má být eh, seznamem lidí, kteří mohou přesvědčit voliče, kteří jsou eh, kvalitními kandidáty. Tak já to vidím dva velké problémy, které podle mne stěžují vyšší účast žen na politickém a veřejném životě. Především možnost sladit profesní život s rodinným. A na druhé straně je tu mzdový ehm, rozdíl v odměňování žen a mužů. Co se týče těchto rozdílů v odměňování, mám velice špatnou zprávu. Tento rozdíl v naší zemi je jen 8%, takže to je méně než je evropský průměr. Nicméně opakuji, že třeba bojovat proti eh, těmto rozdílům v odměňování a to z prosté skutečnosti, že ženy musí požívat stejné odměny za tutéž práci, jakou mají muži. Slyšeli jsme velice eh, zajímavá slova, především od eh, profesorky Delrup. Jak se zdá, ženy mají menší zájem o účast na volbách oproti mužům. A ženy v zemích, kde je vyšší zastoupení žen eh, v rozhodovacích pozicích, naopak mají vyšší zájem o účast ve veřejném a politickém životě. Takže je třeba, že nám toto vysvětlovat. Je třeba vysvětlovat, jaké kompetence a funkce má Evropský parlament, je třeba zviditelnit práci poslanců v Evropském parlamentu, aby ženy cítily motivaci hlasovat a rozhodovat v zemích, kde je zastoupeno méně žen ve veřejném životě, tak prostřednictvím kvót a zákonů o paritě jsme viděli, že bylo dosaženo dobrých výsledků. Ale Kromě jiného to sloužilo i e, proti e, nízkému počtu občanů, kteří přicházejí k urnám, to je, objeví se posleze více hlasujících občanů. Měli bychom tedy ženy vybízet nejen, aby byly kandidáty, ale také, aby šly hlasovat. Děkuji. Děkuji. Paní místo předsedkyni za sebou promluví dvě Portugalky, jako další bude poslankyně portugalského parlamentu a členka výboru pro etiku, společnost a kulturu, paní Ana Kuto. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji Výboru pro ženská práva a rovné příležitosti za uspořádání této konference. Všichni reprezentanti národních parlamentů, kteří jsou zde přítomni, si zaslouží náš dík. Je důležité, abychom se my takto mohli sejít a oslavit Mezinárodní den žen. Já pracuji také v podvýboru pro uh, rovnost práv a uh, eh, tak, no, také ve výboru pro kulturu. Všechny otázky, které se týkají žen, jsou tedy zohledňovány prací mého výboru. To jedná se o všechny rozdíly genderové, o všechny druhy násilí o, na ženách. A mohu se plně podepsat po to, co řekla paní Estrela, což mi zjednodušuje život v Portugalsku. Máme teď nový cyklus, po té, co byly přijaty zákony o rovnosti žena mužů. V rámci socialistické strany už eh, se měli takovou iniciativu, ale eh, nyní musí všechny strany v Portugalsku aplikovat tento zákon o paritě. Jak víme, eh, ženy jsou málo reprezentovány ve veřejném životě. A tento zákon o rovnosti pohlaví pomáhá i mužům. Ale my pro tuto chvíli hájíme ženy. Velkou výzvou pro volby v roce 2009 je, jak dosáhnout toho, aby právní norma byla realizována v praxi v těch kandidátských seznamech. V podstatě se říká, že na tři kandidáty jeden musí mít odlišné pohlaví. E, takže ženy by měly být nějakým způsobem zastoupeny a neměly by skončit až na konci seznamu. Doufejme, že to přinese výsledky že se to projeví jak v Evropském parlamentu, tak v národních parlamentech, že se to projeví i e, v obecních úřadech našich provinciích a regionech. V parlamentu portugalském, což je iniciativou socialistické strany, je, je nyní vyšší počet žen. Na jiných eh, veřejných místech, eh, v jiných veřejných orgánech eh, máme nižší účast na rozhodování, ale doufám, že tato tendence se bude zvyšovat. Děkuji zástupkyně portugalského parlamentu a nyní předám slovo kolegyni ze Slovenska, paní Zitě Pleštinské, také člence našeho výboru pro ženská práva. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane Kocábe, těším se, že i vy zastupujete české předsednictví na našem dnešním setkání, na naší diskusi. Vážení pánové, vážené dámy, je velice dobré, že dnes hovoříme o tak důležité, důležitém tématu, jako je angažovanost žen v politice. Jsem velice ráda, že jsem získala velkou šanci pět let působit v Evropském parlamentu a reprezentovat svoji zemi, Slovensko. Ženy přesvědčily, že nerozlučně patří do politiky, protože kdo ví a kdo umí lépe vypracovat politiku rodiny než ženy na základě svých osobních zkušeností. Náš výbor pro ženská práva a rodovou rovnost přinesl řadu dobrých podnětů, které by se měly převést do praxe také prostřednictvím představitelů národních parlamentů. Svými pozměňovacími návrhy jsme dávali doporučení ženám eh, na venkově, v politice, v vědě. Například jsme zjednodušili rámec pro mikroúvěry. Naší velkou prací před eh, volbami do Evropského parlamentu bude přesvědčit naše voličky, aby přišli volit. A preferenčními hlasy podpořili především ženy. Zcela jistě naší úlohou bude přesvědčit i muže, že ženy přináší novou kulturu, novou politiku, nové podněty a nerozlučně patří do politiky. Věřím, že i dnešní diskuse nás povzbudí a náš cíl 50 na 50 bude naplněn poctivou kampaní. Jsem přesvědčena, že to je jediná cesta, jak upozornit naše voliče na témata, která jsou nerozlučně spojená se ženami. Těším se a jsem velice ráda, že dnes máme delegaci ze Slovenska. Máme tady deset žen z politické strany Mikuláše Zorindy a doufám, že zde načerpají určité podněty, aby mohly tyto záležitosti a podněty realizovat i přímo ve slovenské politice. Takže přeji všem vše dobré. Děkuji. Eh, děkuji velmi pěkně paní Pleštinské. Děkuji mnohokrát paní Pleštinské a nyní bych ráda dala slovo zástupkyni chorvatského parlamentu paní Karmele Kaparin, která je členkou výboru pro rovnost. Děkuji, paní předsedkyně. Otázka zastoupení žen v procesech rozhodování na národní a místní úrovni je nesmírně důležitá. Nejen pro samotné ženy, ale také pro celou společnost. Pouze naprosto demokratická společnost může naplnit svůj potenciál, která ve všech svých aspektech musí naplňovat demokratické právo žen. Kvóty, které byly přijaty v Chorvatsku v parlamentu roku 2008, také zavádějí určité novinky a umožňují větší účast političek, především prostřednictvím tzv. kvót, které byly předepsány politickým stranám. Kvóty ovšem řeší kontroverzní otázku, protože jsou dobrým nástrojem k dosažení našich cílů. Politická účast žen je většinou v rukou vedení politických stran. Toto vedení by konečně mělo uznat skutečnost, že ženy představují více než polovinu obyvatel naší země. A je tedy nezbytné, abychom je zapojili do procesu demokracie, abychom měli eh, trvale udržitelný sociálně politický vývoj. Je také důležité, abychom si uvědomili, že ženy musí většinou vést větší břemeno, větší tíhu, když se společnost dostane do určité krize. Většinou jsou rizikovou skupinou, která je nezaměstnaná, čili musí mít větší přístup k rozhodovacím orgánům na všech úrovních. Národní, ale i místní rozhodnutí mají vliv na jejich život. Na druhou stranu je nesmírně důležité, abychom našli způsob motivace pro ženy, aby se přímo zapojily do politiky, což je dost těžké. Je to dáno historickým vývojem, tradicemi, které je eh, dostali z této oblasti, že se nezapojili do těchto věcí. Čili musíme eh, to uplatňovat v rámci médií, v rámci různých opatření, ale především v rámci legislativního rámce který zajistí tyto principy. Musíme jej implementovat. Když se konají volby na národní úrovni, na nižší úrovni, tak je důležité, aby politické strany skutečně dali na kandidátku ženy kvalitní kva- kandidátky do čela svých eh, seznamů, volebních seznamů. Všechny zástupkyně většinou byly z opozičních stran, také zastupovaly nejrůznější nevládní organizace a všechny tyto zástupkyně se dohodly, že je čas, aby ženy skutečně byly patřičně zapojeny do politiky a zcela jistě to bude velice užitečné pro naši společnost a zajistí to větší prosperitu. Děkuji. Děkuji velmi pěkně. Děkuji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 Jak zaznělo, tak eh, jsme často nespokojeni s politikou, s politiky. Politici většinou se zajímají pouze o svoji moc, o svoji kariéru a většinou se politici nezajímají přímo o občany a o lidi. A jak se říká, lidé nejsou spokojeni, ale povaha té nespokojenosti se liší v jednotlivých členských státech v zemích, kde je více žen v politice, tak je politika brána jako něco méně skorumpovaného, jako oblast, kde se skutečně může projevit národní život. A když vidíte vysoké zastoupení žen v politice, tak potom eh, výdaje do zdravotnictví, vzdělávání a tak dále zohledňují tuto skutečnost, že tam jsou více zastoupeny ženy ve srovnání s výdaji na bezpečnost, eh, informatiku a tak podobně. Zjistíte, že tam, kde je více žen v volených eh, funkcích, tak se snižují tyto výdoje oproti um, zdravotnictví a vzdělávání. Takže co musíme udělat? Musíme překonat předsudky, které lidi mají, ženy mají relevantní zkušenosti a mohou být aktivně zapojeny do politického života. Celá řada žen už má bohaté zkušenosti eh, ze svých eh, pracovních míst, také máme spoustu vysokoškolaček a bohužel tyto ženy často nemají takzvaný veřejný profil. Velice často nemají dostatečné finanční prostředky, aby mohly kandidovat eh, na nějakou politickou funkci. V tom je ten největší problém. Pokud nejste eh, součástí eh, té kliky doslova politiků, tak se těžko prosadíte. Musíme zajistit, abychom měli veřejný život, který je otevřený ženám, aby měli možnost naplňovat své aspirace a naděje. Musíme také zajistit lepší vyváženost mezi pracovním životem a domácím, rodinným životem. Naprosto upřímně, k čemu došlo? V minulosti nedošlo k přirozenému vývoji. Je to výsledek nejrůznějších eh, revolucí, nepokojů, které jsou sociální povahy a já si myslím, že ženy musí mít možnost naplnit svůj potenciál jako političky. Děkuji, paní Krecu. A nyní bych dala slovo kolegyni z Bulharska, paní Krepetkové, prosím. Dobrý den, na всички. Голямо удоволствие за мен да направя Ano, dobrý den. Je mi velkým potěšením, že zde mohu být dnes přítomna. Chtěla bych pouze upřesnit jednu věc, a sice ženy, které pracují v politice v Bulharsku, jsou ceněny a hodnoceny nejenom proto, že jsou hezké, ale také, že hrají důležitou rolu, roli eh, a že jsou aktivní. Pro Bulharsko je to otázka určité cti. A já bych je při této příležitosti chtěla poblahopřát všem mezinárodním organizacím a připomenout také že dnes, když tedy slavíme Mezinárodní den žen, my, zástupkyně organizací socialistických žen, se také snažíme o boj proti Eh, hospodářské krizi. Ještě jednou přeji vám krásný svátek. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. I my vám přejeme hodně štěstí a všechno nejlepší. Předám slovo paní Pagáno, naší kolegyni. To je poslankyně z Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám pocit, že mezinárodní politická agenda se jaksi mění, a to působením krize. Krize stěžuje podmínky, v níž žijí občané, zejména pak eh, stěžuje život ženám. Takže tu jsou obavy o práci, sociální potíže a ty se stávají prioritou. Co se týče zastoupení žen ve veřejném životě, myslím, že to bude druhotným problémem, Eh, vzhledem k tomu, že se i bude jednat spíše o malé kulturní elity, kterých se to bude týkat. Prozatím ženy jsou mimo pracovní trh. V Itálii jsme dosáhli rekordu 540% eh, lidí, kteří, se, mm, kteří ztratili práci. A máme 21% nezaměstnanost na jihu, to znamená, že všech a týká se to v každém případě žen, které mají buď maturitu nebo vysokou školu. Eh, chudoba tedy postihuje i střední třídu a chudoba tímto odebírá eh, světlo a vrhá stín na politiku. Víme, že politika, politický život znamená velkou námahu a ve chvíli, kdy mizí eh, možnost služeb, eh, které by mohly ženy využívat. Ženy mají stále méně příležitosti věnovat se politickému životu. Víme, že přítomnost žen, jak už bylo řečeno, eh, politické zastoupení žen je zásadní pro změnu společnosti a nepochybně zastoupení žen eh, souvisí také se sílou ženských hnutí v jednotlivých zemích. My jsme členy takovýchto hnutích a slyšeli jsme, jak včera eh, Eh, bylo hovořeno o eh, ceně, Nobelové ceně za mír a o iránských ženách a že pro ženy je velice obtížné eh, bojovat eh, v ženských hnutích, protože eh, často mohou ženy skončit ve vězení. Je zapotřebí tedy, abychom využívali evropské sítě žen zde v Evropě, abychom posilovali úlohu žen, ale jako říkala paní profesorka, výsledek závisí i na volebních systémech. Podívejte, například čistě proporční systém, jak je uplatňován pro evropské volby v Itálii, kde se počítají preferenční hlasy, je zapotřebí až 120 tisíc preferenčních hlasů na to, aby člověk mohl být zvolen do Evropského parlamentu. A i 50% zastoupení žen na takovémto eh, kandidátském seznamu vám nemusí přinést žádnou zvolenou ženu. Je proto zásadní změnit volební systém. Má pravdu paní profesorka, když to říkala. A je třeba, abychom v tomto smyslu informovali e, naše národní systémy. A na závěr, už bylo mm, zde mm, zmíněno několik slov o sankcích, ekonomických sankcích. Ty nestačí. Před časou Eh, v parlamentu se hovořilo o tom, že budou uvaleny sankce na ty strany, eh, které nebudou mít ženy na volebních seznamech. Eh, několik stran se ale rozhodlo, že raději zaplatí tuto pokutu, než aby zastoupilo i ženy na svých kandidátských seznamech. Musíme tedy prohlásit, že je nepřijatelné, aby existovaly kandidátské seznamy bez žen. To jsou problémy, které třeba řešit. Děkuji. Děkuji Za... příspěvek. Slovo předám paní Jakupy, která zastupuje makedonský parlament. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velkým potěšením, že zde mohu být. Chtěla bych říct si něco o ženách v naší zemi v Makedonii. Jsem členkou parlamentu a zastupuji stranu pro demokratickou integraci, je to albánská strana. A tato politická strana má osm žen, které jsou zastoupeny v parlamentu. V Makedonii máme 32 poslankyň parlamentu A já se omlouvám, moje angličtina není moc dobrá, ale já možná budu hovořit makedonské. moje kolegyně mě bude tlumočit. 27% 26% 26% Makedonije. 26% Makedonija i sme 129 protivnici, a među njih uh, uh, Moje politická strana má 25 stupení v Makedonii, máme 8 poslankyň, které působí v parlamentu což představuje 27 eh, našich členů v parlamentu jsou ženy. V naší politické straně máme, nebo jsme měli eh, členky k, ještě předtím, než se zavedly kvóty o rovném zastoupení mužů a žen jsme velice rádi, že i když u nás máme kvóty 30%, tak se nám podařilo překonat tuto hranici a nyní máme téměř 32% poslankyň, které působí v našem parlamentu. Do této chvíle jsme používali tři modely takovýchto kvót pro rovnocené zastoupení mužů a žen. Nejdříve v roce 2002 jsme použili kvóty, kde bylo nastaveno 30 kandidátek na kandidátních listinách, ale pak jsme měli pouze 18,3 poslankyně v parlamentu protože na těch kandidátkách eh, ty ženy se dostaly na nevolitelné místo a nakonec tedy jsme v parlamentu měli nižší zastoupení poslankyň. Druhý model, který jsme použili, je v posledních, v posledních místních volbách před čtyřmi lety, kdy jsme měli kvotu 30% v první polovině a potom 30% v druhé polovině kandidátky a pak jsme měli asi 27% zastupitelek na místních zastupitelstvích. A pak v roce 2006 jsme použili třetí model pro parlamentní volby, kdy se tří kandidátů jsme museli mít eh, jednu kandidátku. Potom jsme měli 40% zastoupení a během posledních voleb v roce 2008 jsme dosáhli eh, hranice 31,7 procent zastoupení poslanky. To je jasný důkaz toho, že politické strany měly důvěru v ženy, věří ženám a navrhují více kandidátek na kandidátské eh, listiny, než bylo zapotřebí. Kolegyně říká, že je eh, členkou výboru pro rovné příležitosti mužů a žen a bojuje za to, aby ženy byly zastoupeny v místních zastupitelstvích eh, spolu s ostatními výboru, členy tohoto výboru. Bojeme za tyto zástupkyně, protože eh, v Makedonii je to nesmírně důležité, aby tyto ženy na této úrovni působily. Takže doufáme, že v rámci těchto voleb se nám podaří zvýšit počet žen z 20,7 na více než 30 a tyto kvóty budou pochopitelně zajištěny a jednoho dne bychom chtěli, aby předsedkyně parlamentu byla žena. Máme zkušenosti pouze s místopředsedkyní, dvakrát jsme měli místopředsedkyni parlamentu. A prostřednictvím našeho výboru také bojujeme za to, abychom měli více žen ve vrcholných funkcích ve všech sférách naší společnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát zástupkyním Makedonie a nyní předám slovo paní Francesca Medíně, která zastupuje španělský parlament. Prosíme, máte slovo. Je členkou výboru pro rovné příležitosti. Prosím. Ano, srdečně děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za celou naší delegaci z parlamentu Španělska. Je pro nás ctí, že se můžeme zúčastnit této události a blahopřeji vám k uspořádání tohoto setkání. Chtěli bychom předložit určité úvahy k dnešnímu tématu. Za prvé, Chtěla bych zdůraznit, jak je důležité mít legislativní nástroje, které by umožnily být aktivní a bojovat proti znevýhodnění. V naší zemi jsme dobrým příkladem toho, jak takovéto nástroje mohou pomoci. Máme zákon o pro rovnost a pro boj proti násilí na ženách, ale prožíváme finanční krizi na celé světě a také v Evropě. Nyní se tedy ukázalo, že jeden systém není dostačující, že zde je mnoho problémů spojených s rolí. Je nutné tedy zavést nový eh, systém na stejnou odpovědnost žen a mužů. Ještě na závěr jeden aspekt. Nesmíme akceptovat krok zpátky ve věcech, kde jsme již dosáhli úspěchu. Musíme jít ku předu, ale samozřejmě také konsolidovat to, čeho bylo dosaženo. Takže v našem smyslu v tomto smyslu je naším úkolem pracovat právě na tomto. A evropské volby jsou přitom velmi důležité. Děkuji vám velmi za tento příspěvek ze španělského parlamentu. Chtěla bych eh, také sdělit, než dám tedy slovo následující řečnici, že již není možné se přihlásit do diskuze. Uzavírám seznam. Mám ještě tři přihlášky z nevládních organizací. A nyní dávám slovo generální tajemnici Evropské lobby žen, paní Vasiliu. Euh, euh, Dobrý den, naše generální tajemnice musela zrovna eh, odejít, omlouvám ji a budu mluvit tedy jejím jménem. Jsme lobby žen, která představuje asi 2000 organizací, členy je na 30 nevládních organizací. Naše kampaně za demokracii je soustředěna na rovné zastoupení žen a mužů v Evropském parlamentu a to při volbách tohoto roku a také při volbách komise. Naše kampaň byla podpořena mnoho evropskými osobnostmi a také paní Wallström, eh, paní Türk, E, a také e, nositelko, nositelem Nobelovy ceny za literaturu Novan Panuk a také bývalými před předsedy Evropského parlamentu a také Simon Weil. Naše kampaň bude pokračovat do září 2008 až do okamžiku jmenování e, Evropské komise a dalších vysokých funkcí. Zavádění eh, rovnoprávné demokracie požaduje účast všech Evropanů a Evropanek. Všichni musí být zastoupeni na úrovni decizních sfér. Ženy a jejich zastoupení v rozhodujících orgánech prokazuje legitimitu těchto orgánů. Mnohé aktivity již byly zahájeny, ale přesto vidíme smutná čísla. 70 Eh, poslanců jsou muži a 70 eh, v komisi jsou eh, také muži. Vlády a odpovědné osoby na národní úrovni musí činit vše, aby zastoupení bylo vyrovnané. Děkuji vám. Nyní si vyslechneme zástupkyně European Disability Forum paní Hasberg. Yes, thank you very much. Ano, děkuji. Já jsem tady z Forum pro eh, disability. Podporujeme práva lidí, kteří mají různá postižení v Evropské unie. Jsme členem také ženské lobby a plně podporujeme kampaň 50 na 50 co se týče situace lidí s postižením v Evropské unii, to 50 milionů osob, které mají různá postižení v Evropské unii, mezi nimi 55 a 60 jsou ženy. Co se diskriminace týče ženy, které mají nějaké postižení, zažívají silnější diskriminaci než muži, s postižením, nebo než ženy bez postižení. Je třeba také mít na vědomí, že postižené ženy obtížněji pronikají do politického života a diskuzí. S ohledem na evropské volby a volební kampaň v roce 2009 a u příležitosti Mezinárodního dne žen jsme vydali eh, takový program, manifesto, který stanoví deset požadavků. Budu se zaměřovat na některé, které souvisí s dnešním setkáním, a to je právo na rovný přístup k volbám a předvolební kampani. To znamená právo hlasovat jako základní právo a právo hlasovat na základě svobodné a informované volby, což mě vede k tomu, že je třeba mít právo být informován. Co to je za právo? Je to právo mít přístupné informace, dostupné informace, například v elektronickém formátu nebo ve znakové řeči, jak už zde bylo zmíněno, nebo eh, titulkování televizních programů, eh, pokud jsou v těchto programech vedeny eh, předvolební diskuze. Je zapotřebí také mít audio přepis a kromě těchto mm, práv je tu také důležité právo být eh, zvolen nebo zvolena. Ženy, které mají postižení, by měly být pozbuzovány k tomu, aby prosazovaly svá práva, aby se účastnili voleb i jako kandidátky. Náš manifest je zde vystaven na e, zadní části místnosti a prosím, vemte si mm, výtisk až budete odcházet. Máme také webové stránky, na níž vedeme naši kampaň. A my jsme přesvědčeni, že 50 milionů lidí, kteří mají postižení a více než polovina z nich eh, jsou ženy. A tito všichni lidé mohou změnit eh, situaci, mohou měnit společnost. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji velmi pěkně za... Děkuji vám za příspěvek. Na závěr promluví paní Irina Papančeva z Bulharska a také zastupuje Evropské fórum pro handicapované. Uh, Děkuji mnohokrát. Moje kolegyně, paní Valery, vyslovila naše obavy a také naše požadavky. Pracuji pro Evropské fórum pro prostižené dvě a chtěla bych pouze velice silně podpořit její slova a také požaduji, aby žen bylo zapojeno do politiky a také především více žen, které trpí postižením. Děkuji. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Paní Papančevě. V této diskusi vystoupilo 29 žen i mužů, kteří se zapojili do naší diskuse. Naše konference se blíží ke konci. Dovolte mi tedy několik slov na závěr. Několikrát zde zaznělo, že problémy žen eh, jako by se neměnily, jako by jsme stále rozebírali ta samá témata. Samozřejmě, ta základní témata jsou stejná, ale myslím si, že pomalu se posouváme dopředu. Zlepšujeme situaci žen v současné společnosti, od eh, pana ministra, pana komisaře, paní komisařky zaznělo několik čísel. Nejvíce mě šokovala tři čísla. A to, že pokud eh, stejné odměňování mužů i žen bude pokračovat, eh, ten proces stejného odměňování bude pokračovat takovým tempem jako doteď, tak to vyrovnané odměňování bude dosaženo možná za 25 let. Pokud si uvědomíte, že poprvé jsme se zmínili o stejném odměňování mužů a žen před 52 lety při schvalování římských smluv, tak je naprosto šokující, že téměř za jedno století dosáhneme situace, že muži i ženy budou odměňováni stejným dílem za stejnou práci, kterou vykonávají. Myslím si, že to není ke cti Evropské unie a civilizované společnosti a nemyslím si, jsem o tom naprosto přesvědčená, že není na vině legislativa, je na vině dobrá vůle a spravedlivý přístup k postavení žen v naší společnosti. Stále zde máme témata, která hovoří o chudobě, násilí, obchodování s ženami i muži, o nedostatečném zastoupení na rozhodujících postech. Všechna tato témata se týkají důstojnosti ženy a já si myslím, že stačí abychom měli princip spravedlnosti. Tato témata by zcela jistě byla odstraněna z našich životů, takže bych vám chtěla moc poděkovat za disciplínu, toleranci při vašich projevech, protože díky tomu, že jste respektovali svůj čas, jsme mohli dát to slovo tolika zástupcům národních parlamentů. Dovolte mi, abych na závěr poblahopřála nejen vám, kteří jste zde v sále a ženám v Evropské unii, ale ženám na celém světě při příležitosti Mezinárodního dne žen, aby byla respektována jejich lidská důstojnost, aby jim byla dána příležitost, aby využili své schopnosti, které chtějí odevzdat této společnosti pro společné dobro. Chtěla bych srdečně poděkovat všem oficiálním řečníkům, zástupcům i zástupkyním národních parlamentů, mimovládních organizací, zástupcům Eurobarometru, sekretariátu Výboru pro práva žen a rodovou rovnost a všem pomocným pracovníkům, kteří zajistili plynulý chod našeho dnešního setkání. Chtěla bych poděkovat všem tlumočníkům, kteří nám umožnili, že jsme se v této vícejazyčné společnosti mohli domluvit a také bych vás na závěr rada pozvala na malý koktejl, který bude v této budově, takže když vyjdete z tohoto sálu, tak se koná o poschodí níž v atriu. Takže srdečně děkuji všem, přeji příjemnou cestu domů a doufám, že dnešní den přispěl k tomu, aby pro ženy a pro celou společnost evropské volby dopadly co nejlépe. Ještě jednou upřímně děkuji. Uh, ešte, ešte, ak dovolíte jednu, eh, ak počujete jednu krátku... Po, eh, po... Na závěr krátká poznámka. Myslím si, že takovéto společnost, která se zde sešla, nemůže zůstat bez památky, takže bych vás chtěla ráda poprosit o fotografii. Fotograf parlamentu nám udělá jednu společnou fotografii zde v tomto zasedacím sále Evropského parlamentu, takže prosím, buďte tak laskaví, přijďte sem dopředu a uděláme si spolu.